Více než 70 let po skončení šoji v Evropě opět narůstá antisemitismus. K definici je třeba, abychom si připomněli Mezinárodní alianci k paměti holokaustu z roku 2017. Rovněž dochází k tomu, že lidé jsou diskriminovány na základě svého pohlaví či pohlavní identity a je jim upíráno jejich plné uznání. Implementace listiny základních práv musí být středovodem evropské politiky, neboť stupeň humanity společnosti se právně měří, tím, jak se chová ke svým vlastním menšinám. Děkuji paní Stevens. Voorzitter, beste collega's. Vážený pane předsedo, vážení kolegové, na tady oprávněné kritice násilí páchaného na ženách či na komunitě LGBTI a novinářích nemůže NVA podpořit tento text, navzdory tomu, že tato témata jsou pro nás velice důležitá. My se zasazujeme rovněž pro osoby s postižením a také pro dodržování eh, pro mechanismu právního státu Evropské unie. Ale zde v tomto textu se nerozlišuje mezi legální a nelegální migrací. Eh, pak se tady oslavuje, opěvuje opětovné slučování rodin migrantů jako opatření, které podporuje integraci. Zpráva také eh, hovoří příliš o asilové legislativě Evropské unie a o krizi. Hmm, takže toto usnesení je taková směs různých témat, která by spíše patřily do různých jednotlivých zpráv a tam by se měly pak posuzovat této zprávě se také nedočítám nic o ostudě politických vězňů ve Španělsku. Jak je to možné? Styďte se. Děkuji. A paní Natalie Griesbeck. Děkuji, pane předsedo. Rok 2017 byl temným rokem pro lidská práva a především pro svobodu projevu. Velice často, příliš často zde v tomto zasedacím sále jsme museli minutou ticha uctít památku těch, kteří přišli o život či zmizeli při výkonu svého povolání novináře. Tito aktéři demokracie byli zavražděni proto, že se dotkli příliš eh, citlivě různých eh, korupčních afér, eh, praní špinavých peněz a tak dále. A v tuto chvíli se objevuje velice znepokojivá rétorika obrácená proti médiím, proti novinářům, proti svobodě pro jevu. A musím připomenout Beaumarcheho, který říká, říkal, že bez svobody eh, eh, blasfemie by nebylo svobody projevu, takže nepřiměřené zásahy v roce 2007 vůči lidským právům. To je to, co tady chci připomenout. Děkuji bardzo i paní Tere Reintke, bardzo prosím. Děkuji a teď e, paní Raňke. Děkuji, pane předsedo, vážení kolegové. Podíváme se kamkoliv v Evropě, tak vidíme, že lidé na ulicích protestují s evropskými vlajkami v Rumunsku, ve Varšavě, e, i dokonce i ve Vídni a Berlíně. <clears throat> Nesou evropskou vlajku, protože se e, chtějí na nás spolehnout, protože základní práva jsou porušována na mnoha místech v Evropě. Chtějí, abychom s tím něco udělali. A článek 7 byl velmi důležitý nástroj, ale jeho implementace je velmi nepraktická na některých místech a proto potřebujeme další nástroje, abychom mohli prosazovat právní stát a základní práva našich občanů. Například expertní skupinu, která by neustále monitorovala vývoj v oblasti právního státu. Měli bychom neustále debatovat o těchto otázkách a pokud jde k porušení, tak mít sankční mechanismus, který s tím naloží řádným způsobem. Evropský parlament je jediná přímo volená instituce evropských občanů. Boj za lidská eh, práva a právní stát musí být v jádru všech našich eh, kroků. Není to stranický boj, jde o základ demokracie a evropské jednoty pro všechny a měli bychom to společně také dělat. Děkuji vám. je na vás eh, modrá karta od paní Grapiny, my musíme v pět hodin skončit, tak už nemůžete pokládat eh, tyto otázky. A teď eh, dalším řečníkem je pan Etheridge. ten, tím jsme ušetřili trochu času, protože tady není, tak pan Marošik. Děkuji, pane předsedající. Je pravda, že základní práva jsou přirozená práva. Máme tři právo na život, právo na svobodu a právo na majetek. A já bych chtěl upozornit na jeden detail, který je závažný a který se týká majetku. To, co vyděláváte, váš majetek lidé mají Eh, přirozené právo nakládat eh, podle sebe z plody své práce. V případě příjmu je toto právo pošlapáváno a zaměstnavatele si to neuvědomují. Velmi často eh, je náš příjem konfiskován prostřednictvím daní. A přitom je to právně chráněno, tento způsob konfiskace příjmu. Má to také jeden praktický aspekt. Lidé jsou trestáni za své dobré skutky. Jsou placeni za věci, které nejsou užitečné. To podkopává produktivitu. Evropská unie je vlastně parazit. Ale ten organismus, ze kterého ten parazit žije, eh, eh, má velké problémy. Pan eh, Funtulis. Děkuji, pane předsedo. Zpráva, kterou eh, teď máme před očima, se, eh, musím říct, eh, značuje řadou chyb. Například se zde říká, že by se mělo předcházet veškerému zhoršení stavu právního státu, co se týče legislativy. No já musím říct, že u legislativy je to bez jakýchkoliv podmínek. Já doufám, že zpravodaj se nedomnívá, že e, evropské instituce či e, nevládní organizace by měly taková prerogativa. Také se hovoří o právech e, migrantů a uprchlíků. Právo na migraci není základním právem. Jsou to členské státy, které mají právo rozhodnout, kdo může překročit jejich hranice. A co se menšin týče, tak ty musí mít stejná práva jako ostatní občané daných států, ale nic víc. A chci ještě připomenout, že tento parlament nikdy neodsoudil stovky eh, útoků proti nacionalistům. Já jsem otcem eh, chlapce, který byl zabit eh, bojůvkami levice a žádám za dosti učinění. Pomeni erozija temeljnega Děkuji. Já bohužel nemohu poděkovat panu zpravodaji za zprávu. Tady jde o erozi koncepce lidských práv. Tady jsou vylučována základní lidská práva a z nelegální migrace se činí základní lidské právo. Zdá se, jako kdyby Evropská unie byla prostorem násilí páchaného na ženách, migrantech a prostorem diskriminace. To není férové vůči Evropské unii, není to pravda. My jsme prostorem svobody, rovnosti, máme největší kval- životu kvalita a chráníme a respektujeme lidskou důstojnost. Proč se neradíte kolegy, když jste vypracovávali tuto zprávu? Proč jste nedosáhli lepšího kompromisu? Proč muselo dojít k přehlasování? Tato zpráva není komplexní, celostní, není, je asymetrická, není kom, objektivní a proto ji nemohu podpořit. Děkuji vám. Děkuji pan Weidenholzer. Děkuji. Výroční zpráva o e, e, situaci základních práv v EU je vždy takovým highlightem pro výbor rybe. Tam se díváme na to, jak situace vypadá, zda jsou dodržována lidská práva, jak vypadá situace v jednotlivých členských zemích a jak to celé se vyvíjí v časové ose. Spravodaj, pan Terry Cabres, si dal za úkol systematicky zpracovat veškeré tyto eh, požadavky. Bez pochyby se mu to podařilo, já mu za to blahopřeji právem poukazuje také na roli Agentury pro základní práva. Její expertízu bychom měli využívat intenzivně nejenom když se připravuje výroční zpráva o základních právech, ale také eh, bychom se na toto eh, gremium expertů měli obracet, když eh, děláme naše legislativní práci. Je důležité a dobré, že agentura může být činná i z vlastního podnětu. Proto ovšem potřebuje dostatečné finanční a personální vybavení. Děkuji. A nyní paní poslankyně Monika Makovej. Diktatura din Azerbaidjan, žurnály. Já bych chtěla říct, že eh, diktatura v eh, Azerbajdžánu znamená, že tam eh, novináři opravdu jsou ohroženi, že riskují svou svobodu, své životy. Jeden z nich byl nedávno odsouzen na dva roky ve vězení za údajné pomluvy a to jenom psal o luxusních bytech a vozech některých eh, představitelů eh, moci. Eh, je stále ve vězení s dalšími. V roce 2018 policie obvinila další z přečinů či zločinů, které jsou především vymyšlené a v tuto chvíli e, se řada z těchto lidí nachází stále ještě za mřížemi a proto e, volám na Federiku Mogherini, aby se reagovalo, aby reagovala stejně tvrdě jako při e, prvních těchto zatčeních. Život a svoboda nejsou něčím, co by bylo obchodovatelné a já chci, aby McMahon byl propuštěn. Paní Sofia Intveld. Děkuji. Eh, já musím říct, že tyto příspěvky v této rozpravě prokazují, jak velmi nutná je tato rozprava, jak víc musíme investovat do Evropské unie jako společenství hodnot. Chci eh, připomenout kolegům, proč ještě více eh, nekompro, proč více nejdete cestou kompromisů. Eh, my říkáme, že nebudeme eh, kompromisy přijímat. Zeptejte se žen, zeptejte se, eh, kolik z nich se setkává s násilím a nespravedlností během svých životů. Toto také ukazuje, jak musíme víc chránit práva LGTB minorit. Víc jak 200 křesťanských knězů podepsalo takzvanou Eh, takzvané prohlášení eh, o přirozenosti, což je eh, skutečně homofobní dokument. Já chci s plnou vážností podpořit tuto zprávu. Bod úvodního ustanovení 7 a odstavec 27 které obsahují základní práva žen, aby sami rozhodovali o svém těle. Není jiné cesty. Děkuji. A teď pan Kristoforu. Děkuji, eh, pane předsedo. Evropská unie je unie hodnot, unie zásad. Evropská unie musí Eh, udělat vše proto, aby nikdy nepolevila v eh, obraně a eh, respektu vůči lidským právům, nejenom ve svých členských zemích, ale také v těch zemích, které chtějí přistoupit k Unii. Pro nás je nepřípustné, nemyslitelné, aby v zemích, které chtějí přistoupit k Unii a dostávají předvstupní pomoc, a e, to každým rokem nadále pošlapávají lidská práva a základní zásady Evropské unie. A e, mezinárodní úmluvy nadále eh, hrubě porušují základní práva a přitom jim Evropská unie i tak poskytuje pomoc na financování jejich programů. Pokud země jako Turecko či Albánie, které hrubě porušují lidská práva eh, řecké menšiny na severu, pokud tedy budou dále podporovány tyto země, které porušují hodnoty a principy Evropské unie, tak eh, občané to odmítnou. Odmítnou to a Unie musí konečně přijít se sankcemi a opatřeními, aby tyto země pochopily, o čem tady hovoříme. A teď pan Maulu. Tocca i diritti umani e lo fa nella maniera sbagliata. Lo fa... Eh, lidská práva eh, jsou někdy interpretována eh, špatným způsobem, na, v oblasti migrace se tím povzbuzují podmínky, které vedou k nezákonnosti. A kdy se mluví o tom, že návrat není řešení. To znamená, že vlastně všechny zveme do Evropy. Stejně tak, když podporujeme a říkáme, že nevládní organizace odvádějí vynikající práci. To odporuje skutečnosti ve Středomoří. To přitom eh, vytvořilo obrovský problém pro Itálii. Itálie eh, brání lidská práva, ale eh, nedbá na to, co se děje v severní Africe. A to se týká i toho mého miliardového plánu pro Severní Afriku, ale ani to nestálo za to, protože nedošlo k žádným investicím. V této zprávě není pragma, žádný pragmatismus a proto budu hlasovat proti. Děkuji, Michal Šojdrová na slovo

Děkuji vám, pane předsedající. Tak jako každý rok při přijímání této každoroční zprávy bych mohla zopakovat, že toto je parlament Evropské unie a tento parlament se zakládá na evropských smlouvách a te, této instituci nedávají žádné právo propagovat potraty. Stejně tak nedává parlamentu žádné slovo v tom, jestli mají členské státy přistupovat k mezinárodním dohodám nebo umluvám, jako je Istanbulská umluva. Nabídnu vám jednu statistiku. Anglická verze textu obsahuje 34 odkazů na gender, 31 odkaz na pohlaví a tři zmínky o právu na potrat. Pouze jednou se ale zmiňuje o svobodě svědomí. kterou přitom eh, zaručuje listina základních práv EU. Hm. Předložený text propaguje jeden velmi zúžený pohled na svět. Ten odmítám já, ale i mý voliče a proto budu hlasovat proti. Děkuji vám. Děkuji bardzo. Přistępujeme do formuly Catch the Eye. Jako... Děkuji nyní Catch the Eye. A jako první má slovo Jose Faria. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Tato zpráva kolegy Terry Brase eh, ukazuje, že v roce 2017 eh, léta poté, co vstoupila právě z listina základní práv Evropské unie, v Evropské unii i nadále máme eh, sice velice dobrý legislativní rámec, který asi nejdál na celém světě, a jeho naplňování máme tady rasismus, hopopony, náboženskou netoleranci, diskriminace menšin, starých lidí a osob s postižením. I nadále je to velice závažné, pak je zde násilí na migratech a některých členských státech dokonce svobodná novinářská činnost je ohrožena eh, politickou korupcí. Co můžeme udělat, eh, když zjišťujeme takovéto případy porušování lidských práv v našich zemích. Musíme eh, jasně na to poukázat, musíme mít politickou odhodlanost, abychom to zavedli až do těch důsledků sankcí, které máme ve smlouvách. Jsme společenstvích a když na toto zapomene, tak eh, eh, evropský projekt již nebude humanistický a nebude mít svou hodnotu. Děkuji mnohokrát. Děkuji paní Kateřina Kinič. Děkuji. Děkuji, paní, předsedající. Chci poděkovat kolegům stínovým eh, zpravodajům. V roce 2017 eh, to byl rok, který byl mnoho, kde bylo mnoho kritizováno v oblasti lidských práv, ohledem na dodržování práv menšin, na právní stát a tak dál. A v této zprávě se objevuje princip, že by nezletili neměli být nikdy zadržováni v případě, eh, že mají status uprchlíků. A proto je potřeba vytvořit integrační služby pro tyto zranitelné osoby eh, v okamžiku jejich příchodu do Evropy. A proto je potřeba poža- eh, požadovat po českých státech, aby přistoupili k istambulské úmluvě a také vyzvat členské státy, aby dodržovaly nezávislost justice. Jak poukázal Evropský soudní dvůr, tak je to základní pilíř právního státu a je to nezbytné proto, abychom mohli zajistit prostor svobody pro všechny. Děkuji vám. Paní Ruža Tomašič má slovo gospodine predsjedavajui itajui ovo izvjee. děkuji vám pane předsedo když tak čtu tuhle zprávu tak mám takový dojem že člověk který není žena migrant nebo někdo z nějaké menšiny nemá lidská práva. musíme opustit ten levicový narrativ podle kterého jsou lidská práva pouze pro některé skupiny a kategorie občanů. jsou tady miliony lidí v evropě kteří nemají střechu nad hlavou, eh, mají, jsou těžce zadlužení, vyháněni z domovů, protože nemohou platit eh, nájem. Jsou tady děti, které vyrůstají v chodobě, v hladu, protože rodiče jim nemohou zaplatit obědy ve školách. Eh, úcta je právo, které často tento náš parlament přehlíží. Často rozsazujeme práva spíš k, přes, bez beztrestnému překračování hranic. Měli bychom se na práva dívat jedníma očima a všichni eh, by měli mít práva stejná. Děkuji. Ještě jeden řečník podle Catch the Eye a pak eh, bude hovořit komise. Takže pan Epikdeos, prosím, na minutu. Děkuji, paní předsedající. Děkuji, pane eh, předsedo. Přestože Evropská unie je založena mimo jiné na zásadě dodržování a respektování základních lidských práv, tak několik států toto nedodržuje je to takové eh, občasné zatmění, ke kterému tady dochází. Ale Evropská unie eh, také občas selektivně vykládá eh, tyto Eh, tato porušení lidských práv. Pokud některé členské státy nejsou trestány, tak jiné ano, přestože eh, Evropská unie předstírá, že se zabývá svobodou, spravedlností a že jí na tom záleží. Přitom nechává bez povšimnutí eh, třeba to, že jsou katalánští poslanci posíláni za mříže, nedělá nic v Řecku a přitom poslanci třetího eh, největší, třetí největší politické formace v Řecku jsou persekováni a Unie tvrdí, že toto je strana rasistická a xenofobní. Je prostě zapotřebí, aby takhle se Unie přestala chovat. Děkuji. Teď uzavřeme tímto rozpravu a slovo dám eh, paní komisařce Věře Jourové. A eh, já musím říct, že e, určité přístupy na dodržování všech e, práv e, všemi bez jakýchkoliv výjimek, to musím zdůraznit a chci uzavřít tuto velice zásadní důležitou rozpravu tím, že také zdůrazním roli Agentury pro základní lidská práva. Myslím, že rozprava prokázala, že katalog současných nebezpečných tendencí a nových nebezpečných společných eh, vývojových trendů je poměrně obsáhlý a že máme hodně práce při ochraně základních práv eh, v Evropské unii. Nehovořili jsme příliš o smršťující se prostoru pro občanskou společnost, nehovořili jsme dost o eh, svobodě projevu, svobodě a pluralitě médií, které musí být rovněž upevňovány. Myslím, že do budoucna bude nepochybně prostor, abychom se věnovali i těmto zásadním zásadním tématům. Nehovořili jsme o novém eh, trendu, kterým je nenávist a problematická situace na internetu a v sociálních médiích může dělat hodně pro ochranu těch, kteří jsou ohrožováni těmi nenávistnými projevy na internetu. Takže všem chci poděkovat a těším se na pokračování diskuze e, o těchto velice zásadních otázkách. Děkuji. děkuji, vážení kolegové, mohli byste se prosím v tichosti usadit a na závěr má slovo zpravodaj pan Terry Bras. Děkuji, pane předsedající. Vážení kolegové, děkuji za vaše připomínky, za vaši podporu. S touto zprávou vyšleme signál, že lidská důstojnost, svoboda, demokracie, rovnost, právní stát a dodržování lidských práv dělá z Evropy jedinečné místo a unikátní politický projekt. Jde o e, prosperitu občanů, tím e, nabízíme občanům záruky, proto listina základních práv musí být dodržována. A musíme neustále kritizovat a odsuzovat porušování těchto práv. Musíme chránit nejslabší před mocnými. Děkuji bardzo, zamykám. Děkuji, tím končím tuto rozpravu. Eh, hlasování bude pokračovat, trochu jsme přetáhli eh, čas. A teď přecházíme k, eh, za okamžik k hlasování. Vážené kolegyně a kolegové, začneme. Požádala, požádala bych vás všechny, abyste laskavě zaujali svá místa, a to včetně pana Andrieu. Prosím, abyste se posadili a stišili. Takže předpokládám, že už jste všichni zaujali svá místa. První zpráva, o které budeme hlasovat, je zpráva pana za zavedení specifického finančního programu pro vyřazování jaderných zařízení z provozu a nakládání s radioaktivním odpadem. Pan Kurumbašev požádal o slovo a má ho na dvě minuty. Prosím, je tady pan Kurumbašev? On y va, on y va. Je ne le vois pas arriver. Já pana kolegu zatím nevidím, takže přejdeme k hlasování. Aha, neu, se. Takže je to eh, jemnovité hlasování, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Hlasování je skončeno. Návrh zprávy je schválen. A teď zpráva pana Bergeho, uplatňování obchodního pilíře dohody o přidružení se Střední Amerikou. Jedno hlasování jmenovité zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zpráva je schválena. Další je zpráva eh, pana Fernandese a pana Gualtieriho o zavedení programu Invest EU. Nejprve pozměňovací návrh C1, CP1, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, schváleno a 1 CP2, první část, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, schváleno, kdo je pro druhou část, první, eh, proti, kdo se zdržel, schváleno. 1 CP3, první část, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, schváleno, druhá část, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. A teď 1CP4D. Zahajuji hlasování, je to jmenovité hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Ne, je to odmítnuto, opravuje se předsedkyně. 1 CP5 na dvě části. První část, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, schváleno. Druhá část pro, proti, zdržel se, schváleno. Pozměňovací návrh 1 CP6 pro, proti, zdržel se, schváleno. 1 CP7 pro, proti, zdržel se. Tak tohle budeme muset zkontrolovat. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Bylo to jasné. Prosím, schváleno. 21D. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Jmenovitě 29, číslo 29, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh je zamítnut. Takže teď 1 CP8, kdo je pro, kdo se zdržel, schváleno. Jmenovitě pozměňovací návrh 30, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh je zamítnut. A teď 1 CP9, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. 31. Jmenovitě zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 1 CP10 je na řadě. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Jmenovitě 32. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Šestka. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 33. Pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. A teď 1 CP11. Pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Jmenovitě budeme hlasovat o 7 CP1. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh je zamítnut. A teď 1 eh, CP12. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh je schválen a teď 7 CP2, 1 CP13 a 15 CP2. Jmenovité hlasování zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je to schváleno. Jmenovitě budeme hlasovat o 7 CP3, 1 CP14, 15 CP3. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. A teď 7 CP4, 1 CP15 a 15 CP4. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. A teď 7 CP5, 1 CP16 a 15 CP5. Zahajuji hlasování jmenovitě. Končím hlasování. Návrh je schválen. A teď osmička, jmenovitě zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. A teď 1 CP17. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. 34. Jmenovitě zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. A teď 1 CP18. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. 35 jmenovitě zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. A teď 22D eh, pro, proti, zdržel se, zamítnuto. A teď 9D a 23D, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. A teď 1CP19, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, schváleno. A teď jmenovitě o 36 c zahajují hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Desítka jmenovitě zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 37 jmenovitě zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. A teď jmenovitě 38. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto 39. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto 40. Kdo je pro? kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Jmenovitě o 1.40 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. A teď jednáctka jmenovitě zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Dvanáctka, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Jmenovité hlasování u třináctky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Teď je 24. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Dvojka a šestnáctka dohromady. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. 25 jmenovitě zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. A teď sedmnáctka. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Na řadě 1 CP20. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. A teď 26. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. A teď 1 CP21. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Jmenovitě 14. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Takže na řadě 1 cp 21 kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, Není to úplně jasné, takže zahajují 1 CP22 jmenovitě. Končím hlasování. Schváleno. 27. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. A teď jmenovitě trojka. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. A teď jmenovitě 28. zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Na řadě je 18D. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. A teď 1 CP23. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Pozměňovací návrh 4D a 19D. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. A 1CP24. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. 20D. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Pětka. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zkontrolujeme. Takže pětka jmenovitě zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je to velmi pohodlně schváleno. A teď návrh komise jmenovitě jako celek zahajuji hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh je eh, schválen. A slovo má pan Fernandez, zpravodaj. Děkuji, paní předsedající. Eh, podle eh, pravidla 59.1 navrhuji, aby tato záležitost byla převedena zpátky do výboru pro meziinstitucionální vyjednávání. Já tento návrh předkládám ke schválení, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Návrh je schválen. Tato otázka je tedy e, vrácena zpátky příslušnému výboru, tak aby mohlo být meziinstitucionálně vyjednáváno. A teď je na řadě paní e, Gál, náhradní cestovní doklad EU. E, a teď pozměňovací návrhy 1 až 4, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, schváleno. Šestka, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, Zkontrolujeme elektronicky, prosím, zahajuji hlasování k pozměňovacímu návrhu 6. Končím hlasování. Schváleno. A teď sedmička, kdo je pro, kdo je proti. Je to tak trochu na stejno, takže to zkontrolujeme elektronicky, abychom neudělali chybu. Sedmička, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je to schváleno. A teď pětka. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno, řekla bych. Takže budeme hlasovat o návrhu komise jako takovém. Jmenovitě zahajuji hlasování. Končím hlasování. je to schváleno. A na řadě je zpráva paní Kumpula Natry, program Euratomu pro výzkum a odbornou přípravu na rok 21 až 25. Takže en blok, kdo je pro eh, první eh, skupinu schváleno a teďko eh, dvojka, první část, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Pardon, je to schváleno, odpravuje se předsedkyně. Druhá část jmenovitě zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Šestka ve dvou částech. První část, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Schváleno. Druhá část jmenovitě zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. A teď třicítka. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. A jedenáctka jmenovitě zahajuje hlasování. Končím hlasování. Schváleno. A teď 16 jmenovitě zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. A teď 34 jmenovitě zahajuji hlasování. Končím hlasování. schváleno. A teď je 35, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. A pětka, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Tak, zkontrolujeme to elektronicky. Pětka, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je to pohodlně schváleno. A teď jedna třicítka, jmenovitě zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno 32, jmenovitě zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto 33 jmenovitě. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno a skončíme o hlasováním o návrhu komise. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. je to schváleno. A teď je před námi e, zpráva paní Mato e, od ECB, takže první část prvního pozměňováku pro, proti, kdo se zdržel, druhá část jmenovitě zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Původní text, odstavec 3, kde pro? Proti zdrželi se přijato. To znamená číslo 4, jmenovité hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Původní text eh, odstavec 10, kde pro, proti zdrželi se. Eh, přijato odstavec 16 na dvě části. První část jmenovité hlasování, můžete hlasovat. Končím hlasování. Přijato druhá část, pořád jmenovitě, můžete hlasovat. Končím hlasování, končím hlasování. Zamítnuto. Druhá část, jmenovité hlasování. Končím hlasování. Na dvě části opět jmenovitě můžete hlasovat. Končím hlasování. Přijato druhá část, eh, opět jmenovitě. Přijato. Číslo dvě, první část. Končím hlasování. Zamítnuto druhá část, opět jmenovitě. Zamítnuto. A teď eh, C, úvodní ustanovení, dvě části, první část jde pro, proti zdrželi se. Přijato, druhá část jde pro, proti zdrželi se. Přijato. A teď eh, poslední číslo 3, jmenujete hlasování. Končím hlasování. Přijato. A teď eh, celé usnesení, jmenovité hlasování. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Přijato. A nyní přecházíme k zprávě pana Torvalce. Bankovní unie výroční zpráva za rok 2018. E, pozvací číslo 9, e, můžete hlasovat. Končím hlasování. Zamítnuto. Číslo 10, jmenovité hlasování. Končím hlasování. Je to na žádost GUE, evidentně. Končím hlasování. Zamítnuto. Teď nebude jmenovité hlasování o pozměňovacím číslo 12, takže kdo je pro? proti, drželi se zamítnuto. A teď opět jmenovité hlasování o pozměňovacím číslo 13. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovacího číslo 3, jmenovité hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 4D, jmenovité hlasování. Končím hlasování. Zamítnuté číslo 5, kde pro? Proti, zdrželi se. Zamítnuto 6, kde pro? Proti, zdrželi se. Zamítnuto 7, kde pro? Proti, zdrželi se. Zamítnuto 8, kdo je pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. Jmenovité hlasování o pozměňovacího číslo 1. Končím hlasování. Přijato. A teď eh, pozměňovací číslo 2. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. A teď eh, jmenovité hlasování o celém usnesení. Nepadlo. Já, já. Končím hlasování a bylo to přijato. A teď eh, celá se provádění obchodní dohody mezi Evropskou unii a Kolumbií a Peru. Poznávací návrh číslo jedna, jmenovité hlasování, můžete hlasovat. Končím hlasování. Zamítnuto. Dvě, kde pro? Proti zdrželi se zamítnuto. Tři, Kdo je pro? Proti zdrželi se zamítnuto. čtyři. Na dvě části. První část jde pro. Proti zdrželi se zamítnuto. Druhá část jde pro. Proti zdržel se. To ověříme tuto část, druhou část až druhá část pozměňovacího číslo čtyři. Končím hlasování. Přijato původní text, eh, odstavec 18, pro první část, jde pro, proti, zdrželi se, přijato. Jmenovité hlasování o druhé části, můžete hlasovat. Končím hlasování. Přijato. Jmenovité hlasování, pozměnací na číslo 5, můžete hlasovat. Končím hlasování. Zamítnuto 6, eh, jmenovité hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh číslo 7 na dvě části. První část, kde pro, proti, zdrželi se. Přijato. Druhá část, eh, pro, proti, drželi se. Zamítnuto. A teď jmenovité hlasování. Pozměňovací číslo 8, můžete hlasovat. Končím hlasování. Zamítnuto. A teď mluvíte hlasování o celém usnesení. E, můžete hlasovat. Vyvoteklu. Končím hlasování. Přijato. A nyní poslední zpráva, kterou máme teď odhlasovat. Je to zpráva pana Terika Brase. Stav základních práv Evropské unie v roce 2017.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 Původní text, odstavec 10, kdo je pro? Proti, drželi se. Přijato. Původní text, eh, odstavec 15, kdo je pro? Proti, drželi se. Přijato. Chcete ověřit eh, odstavec 15? Bylo to asi těsné, můžete hlasovat. Končím hlasování. Přijato. Odstavec 23, původní text, jmenovité hlasování, můžete hlasovat. Končím hlasování. Přijato. 22, ehm, původní text, jmenovité hlasování, můžete hlasovat. Končím hlasování. Přijato. Úvodní ustanovení F na dvě části. První část jmenovité hlasování. Končím hlasování. Druhá část jmenovité hlasování. Končím hlasování. Přijato. A nyní usnesení jako celek, jmenovité hlasování. Končím hlasování. Nevytahujte vaše karty hlasovací ještě. Přijato, děkuji vám, vážení kolegové.